a nebo respektive je tedy případné to, že ochrana evropské demokracie bude i v popředí zájmu paní předsedkyně von der Leyen a stejně tak se tomu věde věnovat paní komisařka Jourová, která bude vypracovávat akční plán a celou řadu iniciativ. Zde se bude zaměřovat právě na posilování odolnosti a také na posilování základních práv a svobod. Řešení hybridní hroze vyžaduje komplexní přístup a horizontální pracovní metody. Z toho důvodu musíme pracovat v úzké spolupráci se všemi zainteresovanými subjekty v evropských institucích a stejně tak ve všech členských státech, tak abychom posílili schopnost EU detekovat a reagovat na takové hybridní hrozby. Ochrana našich demokracií představuje nebo respektive vyžaduje soustředěné úsilí našich institucí, ale také celé občanské společnosti. Naše reakce opravdu musí být komplexní. Musíme se zaměřovat jak na externí, tak interní rozměr těchto hrozeb. Dámy a pánové, už toho hodně bylo uděláno na straně evropských institucí i členských států. Já bych chtěla jenom stručně zmínit ty hlavní pilíře, hlavní milníky, jako třeba pravidelná výměna v rástní e, Evropské volební sítě, takzvaný systém rychlého varování, posílení strategické komunikace, posílení sítí nezávislých ovětvařelů faktů, také jsme posílili e, aktivity na zvyšování povědomí a mm, internetové gramotnosti a také jsme se zaměřili na sociální média a platformy. Ale je potřeba, abychom ještě dále rozvíjeli institucionální mechanismy a nástroje, abychom naplnili cíle stanovené Evropskou radou. Rovněž je nezbytné rozvíjet partnerství, zejména naši spolupráci s NATO. V této souvislosti eh, Helsinské Evropské centrum excelence rovněž přispívá k lepší spolupráci v této oblasti. Podobně tato informační strategie ze strany zahraničních subjektů jde ale i nad rámec našich hranic. Musíme tedy spolupracovat i s partnery v východním a jižním sousedství a středomoří. Minulý měsíc jsme na radě hovořili o tom, že je potřeba lépe dozorovat financování politické komunikace a také posílit mediální a internetovou gramotnost. Musíme pracovat společně, musíme pracovat strukturovaným a koordinovaným způsobem, abychom zvládli všechny tyto výzvy. Ochrana našich voleb je opravdu zásadní pro ochranu našich evropských hodnot. Já vám děkuji, paní předsedkyně. Děkuji a další dostává slovo za komisi eh, s gratulacemi eh, k volbě komisařky paní komisařka Jourová. Paní předsedkyně, vážení poslanci, děkuji vám za příležitost, které se mi dostalo, abych se ujela slova k otázce eh, vněšování se z jiných zemí do našich demokracií a voleb. Komise eh, se velmi angažovala a vynaložila úsilí, aby se eh, věnovala nejrůznějších rizikům, která vyplývají z nedostatečné transparentnosti, dezinformací a jiných manipulací volebních a demokratických procesů a e, zavázala se k tomu, že e, toto posílí e, v následujícím období legislativním. A ano, jak jsme dnes slyšeli z předsednictví, bude to jeden z mých největších úkolů v rámci nové komise. Děkuji vám za podporu. provádění eh, férových eh, svobodných voleb je převážně ve zodpovědnosti členských států. Ovšem, ehm, evropský přístup je tu nezbytný. Ehm, když se podíváme na přeshraniční dimenze ehm, a snahy manipulovat demokracie a také důležitost toho, abychom spojili úsilí a abychom se těmto hrozbám postavili. Eh, stejně tak, jako je to s právním stávem. To, co se týká jednoho státu, se může dotknout všech a může mít dopad na Evropskou unii jako takovou. Hrozby a věci, které jsou v sázce, jsou komplexní a e, cíle se neustále tady e, mění. Například e, externí aktéři se často využívají domácích spojenců a prostředků. Také vidíme technologický vývoj, který umožňuje nové formy a strategie vněšování se. Eh, v kontextu eh, voleb roku 2019 komise podnikla eh, řadu konkrétních kroků, tak aby se těmto výzvám postavila, včetně volebního balíčku, opatření na posílení férových a svobodných voleb v Evropě, dále způsob, jak zacházet s těmito informacemi, které se najdou na Twitteru, Microsoftu a jiných. A také jsme Eh, učinili pokrok v naším akčním plánem týkajícím se dezinformací. A budeme stavět na této práci v následujícím legislativním období. Pracovali jsme na tom, abychom zvolili holistický, abychom zvolili eh, holistický rámec, eh, který zajistí odolnost našich demokracií a který se uspůsobí a postaví hrozbám, které nás čekají a budete, skoordinujeme se tady proti manipulaci. Abychom se postavili těmto hrozbám, Eh, tady koordinovaný a obsáhlý přístup je důležitý, který bude začlenovat všechny aktéry napříč vládami. Jde o, eh, o vymá, úřady pro vymáhání, politické strany, eh, novináři, výzkumníky, ti, kteří vzdělávají společnosti, občanské společnosti jako takové, stejně tak jako průmyslový sektor a také onlineové platformy. Některé z nich jsem zmiňovala, ale samozřejmě my jich musíme přizvat více aby s námi spolupracovali. A Určitě budeme potřebovat občany, kteří eh, budou pracovat na tom, že se posílí jejich vlastní odolnost vůči těmto novým hrozbám. Někdy eh, říkám, že musíme pracovat na tom, aby se zvýšila potřeba hledat pravdu. A toto bude velikým úkolem, který máme před sebou. Eh, musíme se zlepšit, co ehm, se týká eh, vysledování, analyzování a eh, odhalení informací o manipulací demokratických evropských procesech, ať už jsou taktiky a aktéři jak, jakýkoliv. A toto musí jít ruku v ruce s širším úsilím vlastně monitorování kybernetické bezpečnosti a odolnosti vůči hybridním útokům a hrozbám. Co se týče spolupráce, můžeme být potěšeni, že tady máme Evropskou síť pro spolupráci v oblasti voleb. Dnes ehm, tady po páté už budeme diskutovat o její budoucí práci, o tom, jak zajistit um, dobrý průběh voleb. To je takový nový klub a je to velice důležitá um, eh, součást našich nástrojů. Také musíme dále posílit spolupráci mezi institucemi EU a evropskými členskými státy přes tuto síť a přes eh, rychlý varovný systém, který nám napomůže vybudovat skutečné společenství těch, kteří pracují na tom v praxi. Také nám to umožní eh, spolupracovat s mezinárodními partnery eh, jako G7 nebo NATO. A to a protože, protože tady stojíme před skutečným reálným globálním problémem. Můžeme zlepšit efektivitu komunikace a můžeme zvolit koordinovaný přístup k těmto případům. Musíme zvýšit veřejné povědomí obecně. Je proto důležité, abychom naše úsilí zaměřili na urychlení na ustanovení nezávislého společenství těch, kteří budou zjišťovat tato fakta, akademického společenství a to eh, přes eh, sociální sítě. Máme tady původní 12-měsíční eh, období pro implementaci. Eh, je tady ehm, ehm, kodex o eh, tom, jak to, co bude praktikováno, tento proces bude vyhodnocen. Pokud se ukáže, ukáže že tyto výsledky jsou nedostačující, ta komise bude moci navrhnout další opatření, tak aby se změnila celá regulační prostředí. Také musíme posílit mm, mediální gramotnost ehm, Občané eh, musí dostat větší eh, pravomoce, musí mít adekvátní nástroje po ruce, eh, tak aby se mohli dobře informovaným způsobem účastnit na těchto demokratických postupech. Eh, paní eh, předsedkyně von der Leyen eh, navrhla nové, nový zákon o digitálních službách, který vlastně zlepší naši, naši bezpečnost a jsou to a také služby a produkty. Také se zavázala, že dá dohromady koordinovaný evropský přístup k umělé inteligenci. A toto úsilí bude klíčové, pokud máme zajistit prosperující, bezpečný, demokratickou budoucnost, digitální budoucnost pro Evropu. Na základě základě politického dialogu eh, prezident, předsedkyně von der Leyen eh, já povedu v nové komisi práci, která bude zaměřena na eh, evropský plán pro demokracii. Budeme se věnovat také hrozbám vněšování se do evropských voleb a mm, musíme si být vědomi nutnosti ochraňovat také svobodu projevu. Podívám se na nezbytné legislativní návrhy, abychom zajistili jasnější pravidla a financování evropských politických stran a abychom se postarali o větší transparentnost. V našich krocích nesmíme nikdy ztrácet ze zřetele rovnováhu. Naším cílem je ochránit naši evropskou demokracii tak, aby bylo jasné, že eh, respektování svobody projevu a základních mm, hodnot a práv musí být našimi konstantami. Děkuji vám. Děkuji vám mnohokrát, paní komisařko Jourová. A jako další má za EPP slovo pan kolega Arančel na tři minuty, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, zástupci finského předsednictví, paní komisařko Jorová. Dovolte, abych vám poblahopřál k vašemu jmenování dnes a abych vám popřál vše nejlepší a abych vám řekl, že my ze zkušenosti víme, že jste hluboce zavázána úkolům, které spadají do vašeho portfolia. Víme, že stojíte před obtížnými výzvami, ale jistě je to spojeno také s určitým nadšením. Přeji vám všechno nejlepší, můžete se spolehnout na spolupráci s naší skupinou a doufám, že s celým parlamentem, protože my velice koherentním způsobem v této oblasti chceme spolupracovat, tak si myslím, že budeme mít velice dobré vztahy. A teď eh, budu hovořit portugalsky. E, zasahování e, ze zahraničí, ze strany zahraničních mocností, e, které se snaží spojit s určitými vnitřními silami, není nic nového. Teď s technologickými možnostmi to má velice široké důsledky na celou společnost. Víme, že nedávno eh, české spravodajské služby řekly, že došlo k čínskému a ruskému vměšování eh, do českých institucí. Víme, že v případě Katalánska významná část eh, v měšování přicházela z Moskvy. A Eh, která se snažila ovlivnit vnitrostátní politiku a šířili dezinformace v našich společnostech. Proto se domnívám, že je zcela zásadní klíčovou otázkou, abychom bojovali proti tomuto jevu, abychom se tomu také věnovali ve vzdělávání a informování o světě našich občanů, zejména mladých lidí. Je třeba, aby se naučili rozlišovat, co je pravda a co ne. Je třeba zaujmout kritický postoj. A potom máme politiky, náboženské lídry, imamy, akademiky, eh, novináři. A i tyto je třeba vzdělávat, aby byli schopni předávat eh, patřičné znalosti společnosti. Je třeba, abychom efektivně pracovali i v hlavních městech, kde dochází k největšímu vměšování Eh, aby je třeba také se proti tomu obrátit a ukázat, že jsme proti tomu, protože víme velice dobře, jak Moskva ohrožuje demokracii. Podívejme se na případ Malty, kde byla zavražděna novinářka Daphne Caruana Galicia. Eh, tento strašlivý zločin nám ukázal, že svobodná informace je vystavena nebezpečí, zejména tomu, co koluje po internetu. Děkuji, paní předsedkyně, paní ministrině, paní komisařko. Svobodné a spravedlivé volby jsou v samém centru demokracie i evropského projektu Evropské unie. Svobodné volby nemůžeme považovat za samozřejmost. Zasahování do voleb narušuje základy demokratického systému a rizika každý den rostou a bude to tak i nadále, pokud neučiníme rozhodné kroky. Je to velký problém v mnoha členských státech. Stávající politiky nestačí na to, abychom řešili takový velký útok na naši demokracii. Miliony občanů jsou vystaveny masivním dezinformačním kampaním založených na vměšování jiných zemí. Kybernetické útoky se zvýšily na bezprecedentní úroveň a dochází do, k zasahování do velkých in systémů infrastruktur. E, také se porušují pravidla ze strany třetích zemí. Ovšem, vlády EU stále nekonají dostatečně. Některé vlády dokonce skrývají pravdu před veřejností. To je třeba případ britské vlády Borise Johnsona například. Nedávno odmítli zveřejnit zprávu bezpečnostních složek o ruských hrozbách. A to není jenom ojedinělý případ. Je to součástí e, plánu Ruska, které také financuje Ligu Matea Salvinihy nebo francouzské strany, britské strany či podezřelé online aktivity v Německu během posledních evropských voleb. Evropský parlament minulý měsíc přijal usnesení, kde vyzýváme, aby byly podniknuty kroky i zde v parlamentu. Chápeme, jak důležitý je tento problém a vyzýváme, aby byl ustaven zvláštní parlamentní výbor, který prošetří vměšování do našich voleb holisticky a komplexně. My jsme tedy podali ten návrh, ale neprošel v důsledku opozice 52 kolegů z frakce Renew, takže mě opravdu zaráží, proč kolegové z Renew, zejména z britské liberálně demokratické strany, trvali na tom, aby tento bod byl zařazen na pořad dnešního jednání a zároveň byli proti zřízení toho zvláštního výboru. Nicméně někdy prostě to trvá nějakou dobu, než se výzvy vyřeší, čili sjednotme se, pracujme společně a společně se pokusme zajistit, abychom v Evropském parlamentu toto téma řešili se vší vážností. Děkuji další řečník za frakci Renew, kolega Duron. Má dvě minuty. Děkuji vám, paní předsedající paní místopředsedkyně. Samozřejmě vám za skupinu Renew srdečně blahopřeji na vaše znovuzvolení zvolení a osobně dodávám s velkým potěšením, že jsem rád, že máte ve svém portfoliu, kde jste se osvědčila v demokratických postupech a v zasazování se o právní stát. Naše problematika se snaží najít v komplikované záležitosti v rovnováhu. Paní von der Leyen již upozornila na křehkost demokracie v rámci historického zkoumání mezi obranou svobody, obhajobou svobod, svobody myšlení, svobody vyjadřování, ale zároveň, zároveň respektování pravidel právních pravidel, která je třeba dodržovat, abychom mohli soužít. Zcela jistě během naší historie jsme eh, objevili knihtisk. Díky knihtisku se šířily ideje, znamenalo to pokrok lidstva došlo k vynálezu, tedy tisku, pomohlo nám to rozvíjet svobodu myšlení, ale není tady rovnováha. Vy to víte, paní místo předsedkyně, o to více, že pocházíte ze země, která neznala během svých dějin také svobodu vyjadřování. Je třeba najít tuto rovnováhu pro svobodné myšlení, zároveň s propojením odpovědnosti za to, co se šíří a za respektování pravidel, které musí respektovat tisk i jiná média. Není možné šířit vše v naší demokracii. A to, co slýchám, že internet nahradí tisk a televizi a že se tady šíří daleko rychleji. Kdo nám vysvětluje, že potřebujeme mít absolutní svobodu, že je třeba přenechat všechno, svobodu, ale těm já říkám, paní místo předsedkyni, že tady by to znamenalo útok na hodnotu demokracie, tuto rovnováhu musíme vytvořit mezi svobodou a pravidly. A Čili neudělejme z internetu prostor bez práva. Potřebujeme mít prostor svobody, ale ne bez kontroly. Merci beaucoup. A další se ujímá slova pan kolega Legodinský za zelenou frakci tři minuty. Děkuji. Srdečně gratuluji také za zelené paní místo k její volbě. Dnes však nejprve hovoříme o jiném tématu. Konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou ničí naši ekonomiku to byl titulek e-mailu, který eh, eh, ochromil po celé týdny spolkový sněm. To byl virus, který se tam dostal a později se ukázalo, eh, že se sem dostal ze skupiny, která je blízká ruským tajným službám, vojenským službám GU. To byla jenom taková nejzjevnější, jeden z nejzjevnějších případů vněžování se zvenčí do našich demokratických institucí. Mnohé však běží radary a to je je opravdu důvodem k obavám. Všechno to Eh, co je agitačním vněšováním se a co se eh, odehrává touto formou, je součástí eh, skutečné ideologické konfrontace propagandistické války v digitální oblasti mezi, tady musíme říct, Ruskem, Čínou a liberálními demokraciemi na straně druhé. A to se neděje pouze hm, německy, anglicky, to se děje i rusky. Případ Líza v mém městě hm, Berlín, Berlín-Marsán, kde hm, stovky Rusů bylo eh, mobilizováno zprávami eh, v ruské televize, mm, falešnými zprávami v ruské televizi. Toto vše je obecně známo. Ale taky eh, to běželo anglicky, německy, mm, když se podíváme na tuto propagandu a nejenom jako Russian Today, Redfish například na Facebooku, to jsou levicoví, levicově radikální uskupení, které mm, v podstatě přispívá k důležitým ekologickým záležitostem, ale zároveň je provozuje agitátorskou propagandu, a e, patří ruské spravodajské e, agentuře. Takže i tyto cesty i tyto spravodajské agentury eh, musíme mít eh, v hledáčku, ale zároveň eh, musíme se podívat blíže na naše vlastní kolegy, kolegyně. Jsou to strany, které hluboce pohrdají naší dnešní demokracií a které také pohrdají touto Evropou a které sedí také tady. A právě dnes začaly kolovat zprávy o mm, AFD. Je škoda, že tady nesedí ti kolegové. Jol Mojten, 95 tisíc kilo, 45 mm, mm, tisíc, to jsou dary, které byly, eh, byly falešné eh, dary, eh, které šly kolegům, kteří denně tady s námi sedí. Musíme se jich zeptat, odkud ty peníze pocházejí. Pokud AFD otevřeně říká, že je zvána na porady do ruské, na ruskou ambasádu. Odkud tedy pocházejí tyto peníze? Mnohé z těchto finančních prostředků eh, právě jdou odsud a bylo by zajímavé, kdybychom si vyslechli odpovědi na tyto otázky. Ale tady nejde jenom o, eh, o Evropany, jde o nás. Mm, my musíme ochránit naše demokratické instituce, musíme je posílit. Nesmíme tady upadnout antidemokratické léčky. K tomu patří digitální kultura rovněž a digitální kompetence a také odolnost našich institucí. I tady v vůči našim kolegům, kolegyním to platí, kteří nám dluží odpovědi. Děkuji. AD má teď kolega Bardela eh, minutu 30. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Eh, Eh, abychom nepropadali paranoje tady. Eh, samozřejmě je třeba eh, Tady prostě se říká, že Putin se skrývá za všemi útoky na svrchovanou práci. Je to Macron a Merklová, kteří podléhají tedy zahraniční manipulaci. Bylo potvrzeno, že za prezidentskou francouzskou kampání byl objeveno také zás, byly objeveny zásahy zvenčí. 14. června Evropská komise zveřejnila dokument, ale nebyla schopna zabránit dezinformacím organizovaným ze zahraničí tváří v tvář evropským volbám. Je třeba, aby se tady odhadovali komplo komploty, ale někdy prostě se tady tento komplot přisuzuje pouze Rusku eh, americký prezident Obama nezasahoval do Francie, když otevřeně podporoval Macrona 2016. nepůsobila Merklová to, že se snažila snížit počet voličů Front National. A co se děje v případě Brexitu? Podívejme se na Salvinio v Itálii. E, to znamená, aby se tady náhodou neargumentovalo e, manipulací národa, jako by národ nebyl schopen jednat a myslet sám. Děkuji. E Děkuji mnohokrát za frakci EKR. Má teď kolega Lundken na minutu 30. Děkuji mnohokrát. Děkuji, paní předsedkyně. To, k čemu dochází v naší demokracii, je skutečně velice znepokojivé. Vzpomeňme jenom americké volby, kde takové země jako Čína či e, Rusko se do nich vměšovaly. Ve Švédsku také věnujeme velkou pozornost Číně, která v nedovné době se snažila ovlivnit e, ministra a celou švédskou vládu v tom smyslu, aby neudělili cenu člověku, který se nelíbí čínskému režimu tady toto oživování myšlenek eh, a to, jakým způsobem se Čína snaží ovlivňovat ostatní a ovlivňovat veřejné mínění, je opravdu velice nešťastné. Je celá řada mocností, které se snaží ovlivňovat volby v demokratických zemích. I Evropská unie používá určitou propagandu, aby ovlivnila volby a snaží se říct, kdo jsou ti dobří, kdo jsou ti špatní a často vykresluje takový opravdu apokalyptický obrázek a mluví o zničení Evropské unie a o možné katastrofě, k níž by mohlo dojít. Snaží se vytvářet prostředí strachu, aby ovlivnila volby. Ale snažme se najít skutečně skutečné výniky tohoto ovlivňování. E, nerespektovat výsledky voleb je nepřijatelné Nemůžeme samozřejmě ale připustit, aby naše volby ovlivňovaly mocnosti jako Rusko nebo Čína. Děkuji a za GUE má slovo paní poslankyně Anderson minuta a půl. Nemůžeme mluvit o zahraničním věšování se do voleb mm, a mm, mm, bez demokratických stran, které vlastně eh, nikdy eh, eh, se k tomu nepostavily. Byly tady špinavé peníze, které se sem dostaly i během brexitové kampaně. Byly to peníze špinavé, které šly těmto stranám a zločineckým uskupením. My jsme to nevydali v Severním Irsku, abychom stabilizovali mír. Ehm, ne, nebyli tady dostateční kandidáti. Ehm, Ehm, než nedošlo k žádnému vyšetřování ehm, práce těchto skupin, na, podle po referendu eh, Brexitu ehm, eh, se byla EPP ochráněna a nemusela odhalit své eh, zdroje. Toto je stejná strana, která v současné době podněcuje kampaně a podporuje Brexiteers. Mají být zastrašováni lidé, hm, kandidáti Sinn Féin a například aktéři v Belfastu. Někteří z nich byli zavražděni zavražděni. A pokud toto se děje všude eh, eh, jinde, eh, tak byla by zatracena to, tyto věci. Máme tady skutečně většinu a dochází k tomu, že se podkopává demokratická vůle lidí. Máme tady diskriminační opatření, není tu svoboda tisku. Upřímně řečeno, eh, takzvaný Orange State mm, a eh, Demokratická unie, toto nejde dohromady. My jsme tady na cestě, eh, a my jsme tady máme jít na cestě k inkluzivnímu demokratickému Irsku. Děkuji. Další řečník je kolega Linars a má dvě minuty. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Paní předsedkyně, není to poprvé, co hovoříme o fake news a zahraničním vněšování. Dělali jsme to před rokem, i před dvěma měsíci, i minulý měsíc jsme přijali usnesení k tomuto tématu a dnes se opět vracíme k tomuto tématu. Je to důležité, zůstává to důležitým a v současné době je tomu taky tak, že zatím jsme ještě nepostupovali úspěšně. Evropské volby pominuly a vidíme, že 250 milionů Evropanek a Evropanů podléhali fake news z ruských trolů. Prostě byly vytvořeny sítě a působilo se na šíření dezinformací. Byly i ve Facebooku staženy stránky, ale na ty už se předtím zaklikovalo milionkrát. Existují tady také kři z našich vlastních řad. Registrovalo se více než tisíc pří, tisíce případů z eh, zasahování z ruských sítí. A komise to také potvrdila. Existuje task force, která byla vytvořena, ale teď se chci zeptat, proto i SVČ jsem se ptal, eh, že se říká, s tímto rozpočtem nemůžeme tento problém odstranit. Musí musíme dělat více, méně hovořit, více akcí. A proto bych rád vyzval komisi, aby v nejbližší době skutečně tady zasáhla u dvou specifických témat. Dát k dispozici víc prostředků, aby se tento problém odstranil a za druhé taky poskytnout víc peněz pro analýzu a výzkum pro boj proti dezinformačním kampaním, abychom byli odolnější, abychom přispěli k vzdělávání všech a potom také věnovat se technologiím. Všechno je možné, tady se mohou svobodně zřizovat platformy a je nejvyšší čas, aby i oni byly povolávány k odpovědnosti. Závazná opatření, aby se transparentně spolupracovalo. Děkuji mnohokrát. A teď má slovo pan Morás na dvě minuty třicet. Děkuji, paní předsedkyně. Pan Lenár správně řekl, že jsme měli usnesení, že už jsme měli debatu a teď jsme tady zpátky, abychom hovořili o stejné věci, ale my proto máme důvod. A ten důvod je to, že se něco děje. To není, že bychom přeháněli. E, to je téma, na kterém komisařka Jourová a komisař King už pracují měsíce. My jsme na tom chtěli pracovat, chtěli jsme mít zvláštní výbor z dobrého důvodu. A ten důvod není jenom protože Donald Trump řekne Borisi Johnsonovi, vy se mi líbíte a já bych s vámi rád pracoval. To není vměšování. Můžeme si říct, že to se nám nelíbí. Dobře, ale my teď spíš mluvíme o tom, že opravdu máme stále více e, důkazů o tom, že tady dochází k opravdovému vměšování. A to by se JF Kennedymu nelíbilo, protože e, voliči hlasují určitým způsobem, protože byli skutečně cíleně ovlivněny. Máme tady důkazy o tom, co dělala Cambridge Analytica. Máme tady opravdu už určitý objem důkazů. Čili řekněme si to jasně, k čemu tady dochází, tak je to nelegální a je to skryté. Dnes to poškodilo nás, příště to možná poškodí vás. Já opravdu vítám to, co udělali britští kolegové, kteří iniciovali tuto debatu, protože se věnujeme tomu, k čemu došlo v nedávné době v naší zemi, kdy konzervativní vláda skrývá informace před veřejností, protože ji odmítá zveřejnit zprávu bezpečnostních složek o vlivu Ruska v britských volbách, což je stále členský stát Evropské unie. Ta zpráva byla schválena bezpečnostními složkami Británie, není důvod, proč to nezveřejnit a oni to přesto neudělají. Kolik dalších důkazů potřebujete, abyste pochopili, že ty důkazy opravdu tady jsou a jsou reálné? Komise mluví o pokračující trvalé dezinformaci během posledních voleb, podobně jako to, k čemu došlo ve Spojených státech nebo ve Francii. Já tedy apeluji na paní komisařku v její nové pozici, v novém kabinetu, aby učinila vše, co je v jejich silách, protože hovoříme tady o online a offline pojistkách, o profilování s volebními cíly. A Ehm, samozřejmě naše vlády toho ještě nedělají dost, ale myslím si, že není přece nic důležitějšího než svobodné a spravedlivé volby. Je to proti zákonu, je to zákažné, skryté a my musíme to udělat vše, co je v našich silách, abychom ochránili naši demokracii. Děkuji. Další kolega je pan Holwood na minutu 30. Gratuluji k vaší volbě, paní místopředsedkyně, a omlouvám se za to, že jsem dnes nebyl přípomen při vašem úvodním projevu, ale pochopil jsem, že jste eh, slíbila koordinovanou mm, odezvu na takovéto vnižování se. Musí to být koordinováno eh, s členskými státy, eh, ať už bude Brexit či ne. Ehm, žádné ruské peníze ehm, do Velké Británie a v Londýně a to by nám vlastně mělo dát takové páfokové efekty, tak abychom odali, abychom uplatnili sankce v případě vněšování se do našich demokratických procesů. Ale stále tady jsou nezveřejněné eh, zpravodajské zprávy eh, z výboru, eh, o kterých se tady už hovořilo. Ehm, ty ukazují, jak neadekvátní naše reakce byla. A vliv Ruska například do referenda Brexitu neznáme ho úplně, protože naše vláda, jak bylo právě řečeno panem Murajsem, ehm, ehm, se pokusila umlčet náš národní parlament a stále odmítá zveřejnit tuto zprávu. Přestože víme, že žádná vládní agentura není vlastně v cestě tomuto zveřejnění pouze politické politická vůle eh, premiéra. A možná právě proto ta zpráva by měla eh, ona ukázat právě dary naší vládě a do eh, kampaně Brexitu. Náš národní parlament je, je zrovna rozpuštěn a naše vláda možná by neměla jenom tak usnout, ale jsem potěšen, že Evropský parlament tady poskytl demokratické fórum, kde budeme moci začít volat alarm a čekám, doufám, že reakce komise bude daleko odhodlanější. Děkuji. A další řečnice je paní kolegyně Kunke. Má dvě minuty. Tak, Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. V mnohem ohledu eh, jsou kybernetické útoky noční můrou. Je to nepřítel neviditelný, ale přece je zde a je životu nebezpečný. Ono to zní jako něco velikého, ale není to přehnané, všichni to víme. Útoky pokračují a znamenají opravdové ohrožení našich hodnot a našich demokratických zásad. Hmm, a vlastně zásad, na kterých je založeno naše společenství a proto musíme konat. Existoval plán k boji proti dezinformacím online, který předložila komise. Tady došlo k prvním krokům proti kyberútokům, ale to nestačí. Evropská unie musí přidat ve svém úsilí. Europol má oddělení, které se zaobírá kyberkriminalitou. Tady se mm, činí analýzy, vypracovávají se strategie, to je dobré, ale to nestačí. Evropská unie se musí postarat o to, aby každý členský stát bral kyberohrožení vážně. Eh, protože důvěra v nás a v Evropské unie stojí a padá s tím, zda se budou brát vážně ohrožení EU. Občanská společnost, vlády, parlament, školy musí být pověřeny tím a také dostat zdroje proto, abychom byli všichni dobře vybaveni, vyzbrojeni, abychom mohli jaksi odolávat těmto eh, silám, která ohrožují naši demokracii. Děkuji a teď má slovo kolega Tasáry na minutu 30. Arvoisa puhemies. Eurooppalaisten vaalien vaikutusyritykset yritykset Děkuji. Vážená paní předsedkyně, Zasahování do evropských voleb musí být zastaveno. Musíme zajistit, že naše civilizace bude pokračovat. Musíme být schopni rozlišovat skutečné informace od propagandy. Nemůžeme akceptovat to, aby Rusko, Čína nebo jiná třetí země se snažila zasahovat do voleb v evropských demokratických zemích. Takový e, jev nemůžeme dovolit. Ovšem e, ti trolové v Rusku a jinde nepřivedli lidi k tomu, aby hlasovali pro alternativní strany. Děláte to i vy sami, že někdy ty lidi převádíte eh, k jinému směru. Islamizace, změny klimatu, ztráta pracovních míst, eh, ohrožení našich podniků a podobně. To je jenom řada důvodů, proč starší politické strany prohrávají volby. Střelba či bomby ve Švédsku se také bohužel stávají nedílnou součástí každodenního života. A to je právě to, k čemu vede vaše politika. A my na národní strany se to pokusíme spravit. Pokusíme se znovu z Evropy udělat bezpečné místo. A já chci říct, že já jsem si svoji kampaň zaplatila sama a jednoznačně věřím v bezpečnější Evropu. Další řečník je kolega Džambasky, má minutu. Ano, děkuji, eh, vážená paní předsedkyně, paní komisařko, gratuluji vám eh, k nové eh, volbě. Máte toho hodně na práci, dámy a pánové. Zase jsme svědky dvojím standardům. Většina lidí, kteří tady dosud mluvili, mluvili proti vměšování se zvenčí. Ale když jde, pouze když jde o strany, které mají rádi, jako například Toriové ve Velké Británii. Na druhé straně, když jde o velké skandalozní, eh, velké zdroje eh, skandální, tak nemají vlastně nic proti tomu. To jsou dvojí standardy, takže eh, se musíme rozhodnout. Buď budete proti cizímu vněšování se, a nebo je nezatratíte. E, někteří lidé říkají, že potřebujeme e, cenzuru na internetu. Přeji vám hodně úspěchu. To je důvod, proč George Orwell mluvil o, e, právě psal o lidech, jako jste vy. Psal o ministerstvu cenzury. Potřebujeme společného jmenovatele a ne dvojí standardy. Děkuji vám za pozornost. Děkuji dále kolegyně Pereira a má minutu. Paní předsedkyně, Potřebujeme eh, pluralistické mm, prostředí, potřebujeme nezávislost eh, eh, abychom mohli čelit také kapitalismu. Musíme zaručovat práva novinářů a dalším zaměstnancům sdělovacích prostředků v Evropské unii Tady máme dominantní politiky a velké kapitalistické skupiny, které omezují nezávislost tisku a kteří umožňují šíření lží. A my, komunistické a progresivní pokrokové síly, musíme proti tomu eh, bojovat, protože toto je antidemokratický postoj, který otvírá dveře pravicovému extremismu ve skutečnosti se tady skrývá za všemi těmito projevy eh, to, že se musíme bránit reakcionářům. Uh, Děkuji mnohokrát, vážená paní předsedkyně, a gratuluji tímto ke zvolení paní místo předsedkyni. Je velice aktuální a případné to, že Ursula von der Leyen dnes ve svém projevu zmínila řadu Čechů a Slováků, který před 30 lety během sametové revoluce bojovali za svobodu. A svoboda, svobodné a spravedlivé volby, to je něco, co dnes v Evropě máme v mnohem větším měřítku. Ale je to něco, co musíme bránit. Musíme činit potřebné kroky, protože jsme vystaveni hrozbám. Toto není rozprava jenom třeba v souvislosti s Brexitem. Je to něco, co se týká nás všech a vidíme to ve všech volbách, včetně evropských voleb i ve všech eh, vnitrostátních volbách. Ano, tento parlament minulý měsíc přijal usnesení o tom, jak nejlépe řešit eh, zasahování cizích zemí do našich voleb a jak čelit dezinformacím. Já myslím, že je to dobré východisko pro politické kroky. A nyní bych zmínil tři věci, které očekáváme od komise. Jednak eh, boj proti externímu vměšování a boj proti dezinformací se musí stát naší politickou prioritou. Není to jenom nějaký technický problém. Musí to být opravdu v popředí politického boje komise během příštích pěti let. Musíme z toho udělat politické téma. Nemůžeme jenom mluvit o tom, kdo nese odpovědnost, koho vinit. Musíme učinit konkrétní kroky a musíme být jednoznační a rozhodní při návrhu e, nařízení a regulací. Musíme bránit svobodu internetu, musíme bránit evropské hodnoty a demokracii a musíme také investovat více prostředků do vzdělání do vzdělání právě v těch oblastech, kde naši občané jsou nejvíce zranitelní, a to je kybernetický prostor, internet a digitální prostor. A já doufám, že to zvládneme. Děkuji. Děkuji a teď stává slova kolegyně Bonafé na minutu. Děkuji. Děkuji, vážená paní předsedkyně, vážení kolegové. Minulý měsíc v říjnu bylo vydáno usnesení na základě iniciativy skupiny socialistů a demokratů, abychom bránili vměšování ze strany zahraničních zemí do našich voleb a demokracií. Ale objevují se stále nové případy. Státní zastupitelství v Itálii začalo projednávat případ údajného financování ze strany Ruska ligy Matea Salviniho. Ale e, máme Mm, neustále takové náznaky, ale ty případy nikdy nejsou úplně jasně prokázány. Předcházely tomu případy z Rakouska, případy z jiných zemí a dokonce se ukazuje, že byla jednoznačně ovlivněna i kampaň před referendem o odchodu Británie z EU. To není nějaký komplot, to je opravdu nebezpečný soustavný útok na náš demokratický systém, protože tím, že ovlivňujete volební kampaň na webu, tím právě utváříte veřejné mínění a tím ovlivňujete výsledek volby voleb. Je tedy potřeba v této diskusi pokračovat a e, nesmíme e, zůstat potichu a nečiní, a to i při navrhování případných dalších parlamentních výborů. Děkuji. Děkuji a další kolegyně Luazová minutu 30. Děkuji vám, paní předsedkyně. Paní místo předsedkyně, to, co potřebujeme v našem evropském modelu, je svoboda vybrat si to, co nám vyhovuje. Ale stále častěji vidíme zahraniční mocnosti, které se snaží ovlivňovat výsledky našeho hlasování. Samozřejmě za tím cílem, aby nás oslabili. Můžeme konstatovat, můžeme toho litovat, mm, můžeme to odsuzovat, ale je třeba, abychom proti tomu bojovali. Musí musíme jednat, musíme konat a sice bezodkladně. Proč by se neměla vytvořit Evropská agentura na ochranu demokracie, eh, která by každému členskému státu poskytovala nezbytnou expertízu v boji proti kyberkriminalitě, manipulaci a dezinformaci, eh, které ovlivňují volební eh, procesy? protože je třeba chránit i naši potravinovou bezpečnost. A jsme-li schopni chránit to, co se dostává na naše talíře, měli bychom být schopni také také chránit to, co se děje v našich volebních urnách. Otrava demokracie má stejně závažné důsledky jako otrava nějakým špatným jídlem jenom se to ještě hůře tra- stravuje. Eh, paní místo předsedkyně, blahopřeji vám za vaše zvolení a děkuji vám, že chcete chránit naši demokracii. Děkuji, další řečník je kolega Alar. Dvě minuty. Děkuji. Dovolte mi, abych vám také pogratuloval k vaší volbě. Schválili jsme text tohoto eh, usnesení eh, v říjnu a eh, dnes hodně diskutujeme o věcech, tak jak to udělali předřečníci. Myslím si, že by se toho ale mělo udělat daleko více. Jak jsme už totiž slyšeli, teď USA bylo uznáno to, že došlo vměšování se do prezidentských voleb. Ale ve Velké Británii eh, tam daleko ještě nejsme, eh, protože náš eh, premiér Boris Johnson minulý týden prohlásil, že nikdy neuvidíme žádné důkazy ruského vnišování se do demokratických procesů ve Velké Británii. Ovšem, Eh, v roce v prosinci roku 2017 eh, zahraniční, eh, tedy tehdejší tajemník Boris Johnson řekl, že viděl důkazy ruského vněšování se do demokratických postupů procesu Velké Británie. Ehm, který Boris Johnson tady říká pravdu. Jako náš první minister, jeden z ministrů ve Skotsku ehm, říká, že Boris Johnson je eh, nebezpečný a není vhodný pro tento úřad. A v tomto prostředí xenofobie, rasismu a netolerance vůči eh, ehm, cizincům se velmi potěšen, eh, že máme tento tenor diskuze. Protože když jsem četl text na začátku tohoto roku, tak jsem eh, eh, mám měl radost z toho, že eh, v této diskusi se dostaneme dále. Musíme zvážit také naše slova. Jsou tu státní organizace a jiní zástupci, kteří se vměšují. Nejsou to eh, eh, eh, lidé, kteří, jsou demokrati mnohokrát a například někteří naši zástupci ve Skočtí v tomto parlamentu měli bychom zastavit měšování se do demokratických procesů, ale prostopů, ale neměli bychom otevírat naše demokracie všem lidem, kteří žijí mezi námi. A v těchto volbách nadcházejících nebudu hlasovat, nebudu, e, ale přeji všem kandidátům hodně štěstí, hlavně poslancům e, tady, třeba hlavně Elenu Smithovi, mému váženému kolegovi, přeji mu hodně úspěchu v nadcházejících volbách. Děkuji vám. Eh, já tady stále slyším jaksi brebentění a máme tady také špatný, eh, prostě mikrofony přebírají všechno, když si povídáte, prosím pěkně, když už si s někým povídáte, dělejte hodně potichu, abyste nerušili mluvčí. A teď je jako další mluvčí na řadě kolega Terč na minutu. Ne, omlouvám se, říká paní předsedkyně. Já jsem přeskočila kolegu Marianyho, omlouvám se. Nezapomínejte na mě, paní předsedkyně. Ve Francii po 1868 tisíce poslanců a novinářů mm, se snažili eh, ovlivňovat také postupy. Někdy to dělali legitimními kroky, ale někdy tady fungovala jaksi fantazma. Potřeba národní jednoty tady eh, prostě měla přednost. Ale podívejme se, že Evropská unie se nachází v paradoxní situaci, eh, protože odsuzuje jakékoliv národní cítění jako nebezpečí a označuje to za zahraniční vměšování. Mm, tady to ty řeči o tom zahraničním vměšování voleb, to není nic jiného než politické útoky vůči evropským patriotům. Tady se pořád odsuzuje Rusko za to, že se vměšuje a že šíří dezinformace v demokratických národních i evropských procesech. Ale mohu vám citovat i jiné zdroje kde se manifestuje, že i političtí vůdci z Evropské unie zasahovali do volebních výsledků, protože například se tady zasahuje proti maďarské vládě, stejně tak v Alžírsku pan Erdogan, eh, který mm, údajně dává instrukce, jak hlasovat ve Francii a v, Němoc, eh, v Německu. Eh, paní předsedkyně, já jsem právě přišel ze schůze, kde se žádala větší podpora opozici Běloruska. No tak to jsme sami vini a neobvinujeme jiné. Děkuji. Teď má slovo pan Terč na minutu. Eh, děkuji vám, paní předsedkyně. Dovolte, abych paní místo předsedkyně vám poblahopřál z nás znovu zvolení. Tady se hovořilo o vměšování se do Katalánska ze strany Ruska. Asi k tomu dochází, ale vměšování zažíváme přece v Evropské unii. Zažíváme vměšování paní Merkelové do všech evropských voleb, ke kterým docházelo počínaje maďarské masivně v Rakousku a tak dále a tak dále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 co pak tady nebylo vněšování ze strany Evropanů v roce 1968, když se všichni, pardon, eh, v, ne, v posledních volbách proti Trumpovi. Eh, v, tom, v této době ve Španělsku socialistická strana se snaží udělat volební alianci za podpory katalánských separatistů a s aliancí komunistů ze strany Podemos. A Podemos jsou Fran- frankisté, kteří byli vzděláváni Chávesem ve Venezuele a na Kubě. E, a ty dostanou místo na radě ministrů. To znamená, že budeme mít Maduro vlastně ve španělské vládě a to je masivní vněšování se ze São Paula. A v Latinské Americe, co se děje tam, to se všechno bude opakovat u nás, když jsou u vlády socialisté s komunisty. Není tady žádný, není tu právo na uh, překládání modrých kartiček, uh, ale přesto vám předávám slovo eh, paní kolegyni Švedrové na dvě minuty já jsem chtěla položit modrou kartu svým dvěma předřečníkům protože myslím že tady dochází k

Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Blahopřeji také paní místopředsedkyni Jourové za to, že byla opětně zvolena za komisařku na komisi a eh, už máme, těšíme se na to, že s ní budeme spolupracovat. Dovolte, abych řekl, že Evropané a političtí činitelé a vy odpovědní za politiku v Evropě eh, eh, musíme neunavně pracovat, protože tady eh, zcela jasně existuje koalice vnějších nepřátel za hranicemi EU, kteří se snaží buď oslabit nebo dokonce zničit Evropskou unii a spojují se s osobami uvnitř našich členských států, s hnutími a a různými jinými strukturami. A musíme se vyzbrojit, abychom čelili tomuto nebezpečí. My se domníváme, že samozřejmě v Evropské unii je třeba zakázat zahraničním mocnostem financovat volební ale jsme si jisti, že e, zde je třeba mít ochranu členských států, protože i v podstatě takto se aktivuje Evropská unie. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji a nyní kolegyně Necinga na jednu minutu. Děkuji vám. Tato rozprava je velmi aktuální pro Spojené království, kdy téma narušování voleb je opravdu velice důležité v souvislosti s aktuálními volbami. A volební scéna se v Spojeném království výrazně změnila v posledních třech letech a mnozí jsou znepokojeni z vlivu Ruska i USA v této velké změně. Na základní úrovni dary ruských eh, oligarchů jsou obrovské 200 tisíc eh, od jednoho jednotlivce v prvních týdnech volební kampaně. A ti, kdo mají peníze, se vždy snažili ovlivňovat volby, ale nyní je to v jiném měřítku a s jinými technologiemi. E, ukazují to i různé výzkumy, že je těžké lidi e, přesvědčit o e, pravdivých faktech, když mají malé znalosti. Ztratili jsme pozornost vůči cizí propagandě po konci studené války, ale nyní musíme tady publikovat ruské dokumenty týkající se Spojeného království a e, také je důležité, aby všichni převzali zodpovědnost za to, co publikují. Děkuji. A nyní paní Rovet na minutu 30. Vážená paní předsedkyně, vážení kolegové, Někdy dříve bychom jistě jmenovali britský parlament, kromě toho atenského, jako archetyp demokracie. Ale každá demokracie potřebuje své pojistky. E, sankce musí e, se vyrovnat rostoucím oligarkům pokud britský parlament, tedy v dobách, kdy eh, vážení poslanci byli vážení a nebyli tak extrémně pravicoví, eh, když nyní eh, kamarádičci Borise Johnsona brání šíření informací, působí tam lobbysté s obrovskými částkami pro přístup a to eh, se projevilo již v brexitové kampani v roce 2016. To se mělo ověřit ještě předtím, než se spěchalo na další volby, kterou doprovází dezinformace, manipulace a tak dále, a kterou vedou úplně stejné osoby Eh, ve eh, starověkých Aténách na to byl, bylo řešení demos, do, mohl ob, ostrakizovat kohokoliv, kdo narušoval právní stát a izoloval ho od veřejných funkcí po deset let. I moderní demokracie potřebují eh, odpovídající nástroje, a to včetně exkluze, s tím, že dnes pro superbohaté je všechno v pořádku. Ti Sadone. Děkuji, nyní kolegyně Sodone na minutu 30. Ano, skutečně zde hovoříme již po kolikáté, nevím, o vměšování se jiných zemí do naší demokracie a do našich voleb. V podstatě to je tragikomické už. A, takže vy zde eh, máme za sebou eh, Brexit a hovoříme o Bolsonárovi, o, eh, o Trumpovi, o vítězství Salviniho a vy si kladete tady otázku v Evropě, jak je to vůbec možné. No, Mm, vy se snažíte teď odůvodnit eh, to hlasování na, mm, pro nacionalisty, co vy neakceptujete a ne. V podstatě vy říkáte, že my jsme mm, eh, produkty fake news. No a co vy s tou vaší evropskou propagandou, kterou si platíte z